Evropské komise v tom smyslu, abychom mohli přijít s našimi stanovisky lepšího a spravedlivějšího systému. Děkujeme, děkujeme, pane zpravodaj. Tím končíme tuto část dnešní rozpravy a v 11.30 zítra budeme hlasovat. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu, kterou je naléhavá pomoc na Haiti a poprosíme paní komisařku, paní komisařku, která už přichází na své místo. Děkuji za slovo. Děkuji. Komisi dělá veliké starosti to, jak se zhoršuje situace šíření cholery na Haiti. Počet případů úmrtí a hospitalizace roste prudce každým dnem. Počet osob hospitalizovaných už činí více než 20 tisíc. To je tedy údaj z konce minulého týdne. Více než 1100 osob již přišlo o život. Ovšem existují obavy, že tyto čísla jsou velice podceněnými odhady. Realita je mnohem horší. Ukazuje se totiž, že lidé se do eh, center pomoci dostávají příliš pozdě. Léčba není složitá, ale pozdní přístup k ní celou věc komplikuje. Léčba pacientů s cholerou ovšem také vyžaduje mnoho lidských zdrojů. Haitský systém veřejného zdravotnictví už dosahuje své maximální kapacity na vzdory pomoci mezinárodního společenství. Médecins eh, Sans Frontier jako jedni z prvních aktérů eh, volají potom, aby všichni, eh, všichni aktéři i prezident na Haiti zrychlili veškeré procesy. Tento problém už se týká celé země. Epidemie se šíří obrovským tempem eh, v hlavním městě Port-au-Prince. Slamy jako Cité du Soleil jsou zejména náchylné k nákaze, protože tam panují velmi špatné sanitární podmínky a eh, špatný přístup k čisté pitné vodě. Snažíme se zachraňovat životy, léčit lidi, zlepšovat přístup k k čisté vodě, k lepší hygieně a také podporovat dohled nad situací, abychom věděli, jak se epidemie vyvíjí. Komise posílila svoji humanitární přítomnost v oblasti, máme tam eh, pracovníky, ale také fondy, eh, mnoho milionů euro, snažíme se podpořit všechny partnery, kteří jsou přítomní na Haiti. Náš mechanismus civilní pomoci byl také aktivován monitorovacím eh, informačním centrem Evropské komise a již spolufinancoval dopravu, kterou poskytla tedy Francie. Také se k nám dostala další nabídka ze strany Rakouska. Tento mechanismus zahrnuje také tým expertů ze členských států, kteří mají být zapojeni v tomto týdnu. Také ECDC eh, e používá svoje kapacity pro to, aby se snažila posilovat epidemiologický dohled na Haiti a také se zvažuje ještě další spolupráce. Po nedávných incidentech v hlavním městě a v dalších místech také bedlivě sledujeme bezpečnostní situaci spolu s našimi partnery a příslušnými agenturami OSN, zejména poněvadž 28.11. Haiti čekají prezidentské volby. Komise byla také již v kontaktu eh, s příslušnými místy OSN, které mají na starosti, na starosti koordinaci humanitární pomoci. Eh, chceme OSN pomoci v koordinaci humanitární pomoci, tak aby mohla humanitární činnost pokračovat bez přerušení. Poněvadž situace se zhoršuje opravdu velmi rychle a opravdu velice závažná, bylo by dobré mít další příspěvky, abychom zaplnili mezery, které existují, pokud jde o situaci ve zdravotnictví, sanitární hygienu a tak dále. Potřebujeme zdravotnický personál a další personál, který má na starosti vodu, sanitární otázky, hygienu, plus Eh, dodávky zdravotnických potřeb, eh, lůžek a čističek vody. Komise je také v kontaktu s belgickým předsednictvím a se členskými státy proto, aby podporovala další evropskou pomoc, abychom podali Haiti, pomohli Haiti pardon, v této obtížné chvíli. Můžeme využít právě mechanismus civilní pomoci v EU. Úsilí všech humanitárních pracovníků, kteří se snaží vypořádat se situací přímo na místě, je chválihodné. Nicméně je jasné, že rozsah krize vyžaduje mnohem více zdrojů, lidských i finančních. Proto tvrdě pracujeme na tom, abychom ještě vystupňovali naši uh, nouzovou pomoc spolu s našimi partnery. Nicméně před námi jsou další obtížné okamžiky, protože situace se vyvíjí opravdu velmi rychle. Pokračující solidarita mezinárodního společenství s haitským lidem je i nadále zcela zásadní. Proto bych chtěla na vás všechny apelovat, abyste také udělali vše pro to, aby se zvýšila pomoc členských států a abychom zabránili humanitární katastrofě. Děkuji vám, pane předsedo. Komisaria. Děkujeme za slovo, vážená paní komisařko. A nyní se dostáváme k představitelům politických skupin. 1,5 minuty EPP. Paní Strifler. Oui, euh, bonjour, euh, merci, monsieur le président, euh, cher... Ano, děkuji za slovo. Vážená paní komisařko, milí kolegové, já víme, tak více než 1100 lidí přišlo o život, mnoho tisíc lidí bylo postiženo cholerou a i přesto, že je tam rozsáhlá přítomnost mezinárodních organizací, situace se zhoršuje, epidemie v následujících měsících by mohla zasáhnout dalších 400 tisíc lidí. Jsem samozřejmě velice ráda, že jsme předložili asi 12 milionů, které máme k dispozici komisí, to znamená mm, na řešení této situace a zároveň samozřejmě, abychom usnadnili čištění vody, abychom poskytli všechno zařízení, protože poskytování a přístup k sanitárním podmínkám, sanitárním zařízením a samozřejmě čisté vodě je jeden z důležitých oblastí. Samozřejmě, samozřejmě musíme zároveň přesvědčit eh, tito místní obyvatelstvo, musíme je informovat o tom, že jsme tam, abychom opravdu bojovali proti této epidemii, abychom zabránili nějakému internímu násilí, protože Haiti v současné době zažívá volby. Tato nová krize ještě jednou zdůrazňuje neschopnost místních orgánů, hajských orgánů, zdravotnického systému řešit stávající krizi. Haiti už poslední několik let trpí mnoha katastrofami. Zemětřesení poukázalo na neschopnost, téměř totální neschopnost místních orgánů reagovat Ehm, samozřejmě, že, zde, že se zde snažíme všichni společně, aby došlo k rekonstrukci Haiti novým jiným způsobem. Rok ovšem po zemětřesení jsou vyhlídky velice pesimistické, nedošlo k žádné rekonstrukci. Proto bychom měli my právě hrát zásadní roli v rámci rekonstrukce Haiti, tak aby se konečně dostala z této, z této situace chaosu. Děkujeme. Děkujeme a nyní poprosíme za sociální demokraty na jednu minutu paní Kretu apreciez i de această dată promptitudinea interveniei. Vážený pane předsedo, vážení přítomní, vážím si způsobu, jak zareagovala Evropská unie na tuto krizi. Domnívám se nicméně, že i nadále musíme usilovat o to, aby tam vznikl dobře fungující stát, protože takový stát tam momentálně neexistuje. Tento stát není schopen vyhovět potřebám svých občanů, budovat uprchlické eh, tábory, zásobovat je čerstvou vodou. Vede to k tomu, že zemřelo více než 12 lidí. Haiti tedy potřebuje státní struktury, které dovedou pomoci i chudým, protože tři ze čtyř Haitianů mají méně než 2 dolary na den. Přes 5 milionů lidí žije v uprchlických táborech a to je faktor, který výrazně zvyšuje riziko. Domnívám se, že slabina tohoto státu je největší slabou stránkou a nedostatek autority vede také k tomu, že občané čekají jenom pomoc OSN, která tomu očekávání nemůže plně vyhovět. 20. listopadu je důležitý termín a neměli bychom to více odkládat. Děkuji, paní Kretu. A nyní za frakci Alde Pangorens. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Samozřejmě, že je zde mnoho faktorů, které přispěly k epidemii cholery. Je to samozřejmě pouze pro vysvětlení. Reakce by měla přijít dvojím způsobem jsou zde humanitární organizace, které se snaží o poskytování pitné vody, které se snaží poskytovat informace ohledně adekvátní hygieny. Z dlouhodobého hlediska bychom rovněž měli reagovat, protože v této zemi potřebujeme předělat úplně všechno od základu. Rekonstrukce, která je zásadní po zemětřesení, které postihlo tuto zemi, měli bychom přispět ke tvorbě nové infrastruktury, která by umožnila rozšíření zařízení hygienických pro jednotlivce i pro celou společnost. Osm měsíců po New Yorkské konferenci ohledně rekonstrukce Haiti už nemáme důvod, abychom hovořili o nedostatku finančních prostředků. Měli bychom opravdu, nemáme důvody eh, které by, které by eh, ospravedlnili to, že nedošlo k nějakému pokroku v této oblasti. Humanitární organizace prostě musí jednat, musíme jmenovat ty, kteří jsou odpovědné za všechny tyto opatření v následujícím období. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme a nyní poprosíme za zelené a ALE paní Seller. Na Haiti probíhá jedna z největších humanitárních operací a neměli bychom prohrát bitvu eh, proti této katastrofě. Potřebujeme výsledky, potřebujeme pomoci Haitianům budovat si budoucnost. Kromě toho, že je to katastrofa pro jednotlivce, selhání v této věci by také bylo selháním úsilí mezinárodního společenství a také kapacit odvést společnou práci v humanitární oblasti. Myslím, že bychom měli dát dohromady naše zkušenosti, také to, co jsme se poučili eh, ze situace na Haiti i jinde a také přidat více finančních prostředků. Takže proto vítám to, co říkala komise, že chce investovat dalších 12 milionů euro do boje s cholerou. Tato pomoc by se měla na Haiti dostat okamžitě a kompletní, nikoli po částech a chceme také podporovat všechny iniciativy pro to, aby ta pomoc byla efektivní. Také musíme zajistit to, že nesmíme zanedbávat rekonstrukci po zemětřesení, protože bez toho nebude možné bojovat ani se šířením epidemie. Mám otázky na komisi. Chci vědět, jestli slíbené peníze dorazily, to, co bylo slíbeno, a také jestli už to bylo absorbováno a rozděleno. A za druhé jsem se chtěla zeptat, co si myslíte o odkladu voleb, protože už se o tom také hovoří. nedošlo nikdy k žádné haitské revoluci. Doufejme, že tento moment se dostane do eh, knih dějepisu jako moment, kdy eh, začne nová budoucnost pro Haiti a doufejme, že se tam objeví i Evropská unie jako někdo, kdo sehrál pozitivní úlohu. Děkuji paní Keller eh, za skupinu EKR na jednu minutu pan Nicholson. Thank you very much. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Před dvěma měsíci jsem spolupředsedal delegaci eh, AKT na Haiti. Myslím si, že pro mě to byl opravdu jeden z nejzajímavějších zážitků, plný opravdu dojetí. Viděl jsem to, jak se lidé snažili poskytnout veškerou pomoc této trpící zemi a zároveň jsem zjistil, jak je to nesmírně hrdý národ, eh, haitský národ a měli bychom eh, si to uvědomit. Hovořil jsem s prezidentem, premiérem, hovořili jsme o tom, že měli úžasný sanitární systém v té době a neměli tam žádné nemoci, bohužel. Dneska to už není pravda. Není to nějaká obtížná nemoc, pokud je o vyléčení, ovšem musíte být přímo na místě, abyste viděli ty podmínky, ve kterých pracují humanitární pracovníci. A když hovoříme o zdravotnictví Haiti, pane předsedo, nemá takový systém, na jaký jsme zvyklí. My jsou závislí na britském červeném kříži, lékařích bez hranic a jiných humanitárních organizacích. Rád bych řekl, že pokud jde o místní volby, ano, Haiti nepotřebuje v tomto období zrovna procházet volebním obdobím, ovšem pokud nebudou mít premiéra a prezidenta, který by vedl tuto zemi, tak se prostě nepohnou z místa a já doufám a rád bych opravdu ocenil ty odvážné muže, ženy, našich zástupců Evropské komise, kteří se snaží udržet naši přítomnost Port de France a myslím si, že odvedli úžasnou práci. Děkujeme, pane Nicholsone. Nyní poprosíme za GUE, NGL. půl minuty. Paní Bergiat. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům a zejména konferenci předsedů za to, že akceptovali tuto debatu, kterou právě navrhla moje skupina. Je to urgentní. Po zemětřesení v loňském lednu se mobilizovalo Mezinárodní společenství pro pomoc pro Haiti. Zasnělo mnoho slibů, mnoho pomoci také dorazilo na místo. Přesto je tady ještě nedostatek. V březnu se paní Eštnova angažovala jménem EU. Byla přiblílen, eh, přislíbeno Eh, více než 1,2 miliard to, abychom pomohli Haitianům vybudovat lepší budoucnost. V červenci nevládní organizace a lékaři bez hranic zejména eh, zvonili na poplach a eh, upozorňovali na to, že situace mnoha tisíc osob, zdravotnická situace se zhoršuje a skutečně se okamžitě rozvinula epidemie cholery. Mezinárodní společenství nestihlo zatím reagovat pořádně. Zemřelo více než 1200 osob a e, tento, toto číslo stále stoupá, zatímco experti říkají, že ta opatření, která by bylo možné přijmout, jsou vlastně jednoduchá, ale e, je tam také špatné proškolení, nevědí, co dělat s touto nemocí, také pomoc přichází pozdě. Takže e, Kromě toho je tam také zmatek v zemi, což lze pochopit. Musí ovšem se snažit uvěřit také mezinárodní společenství. Takže já jsem se chtěla zeptat, paní komisářko, jak si stojíme, pokud jde o celkovou pomoc, kterou EU slíbila Haiti, nejenom eh, humanitární pomoc. Kdyby ta pomoc přišla rychleji, nemyslíte si, že bychom se bývali mohli vyhnout této tragédii? Jak je možné, že Eh, tady v mezinárodní konference vyústila pouze v plané sliby. Prezident Pleval chtěl také podpořit eh, vlastní jednotky z minusty, ale také místní populace si přejí nové volby. Ale za jakých podmínek by tyto volby mohly proběhnout a jaká by byla podpora Evropské unie? Dobře, Teď tady máme zbývající řečníky, paní Ronzuli, minuta a půl nejprve, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přes veškeré žádosti o to, abychom neusnuli na Vavříne, pokud je o naši pozornost vůči Haiti. Selhali jsme, vidíme, že je to opravdu země, která je ve velice svízelné situaci. Mezinárodní společenství nepomáhá v rámci rekonstrukce. Došlo k epidemii cholery, která je nemocí nepoznanou na Haiti. Lidé ji mm, proto přikládají různé mystické eh, prvky věří, že zástupci OSN zanesli tuto nemoc na ostrov. Znamená to, že desetitisíce lidí museli opustit nebo opustili uh, území pod ochranou OSN, dochází k velikému tlaku, k um, určitému napětí. Mnoho lidí poznamenaných zemětřesením ještě nemá bydlení, není zde pitná voda, epidemie se šíří nesmírně rychle a počet mrtvých se každým dnem zvyšuje. Už nyní máme přes 1100 obětí. Cholery ovšem je zde mnoho tisíc lidí, kteří rovněž projevují projevy nákazy a to, to číslo se zvyšuje každým dnem. Mezinárodní společenství už prostě nemůže přihlížet se založenými rukami, potřebujeme okamžité řešení, protože každý další uh, Eh, nakažený člověk bude, eh, bude eh, černou známkou na našem svědomí. Děkuji. Vážený pane předsedo, rád bych poděkoval za efektivní koordinaci Evropské komise na Haiti. Rád bych poděkoval za diskuzi, která probíhá i na půdě OSN. Nejjednodušším a nejlevnějším řešením pro nás je kritizovat, ovšem já bych byl rád, kdybychom byli pozitivní a opravdu tlačili tam, kde je to zapotřebí. Proto bych rád požádal všechny poslance, abychom tlačili na naše členské státy, aby poskytli více pomoci, více pomoci různého charakteru. Když se podíváme na seznam těchto zemí, tak vidíme, že jsou země, které čelí ekonomické těžké situaci Španělsko, Jirsko, Itálie, Francie, Rakousko, Maďarsko a to jsou země, které opravdu poskytly mnoho finančních prostředků. Proto apeluji na nás, na všechny, abychom kontaktovali naše vlády, aby se zavázali k této pomoci. Otázka zní, o tom, otázka zní zda se tam ta, do, ta pomoc vůbec dostane přímo na místě. Potřebujeme zvýšit kapacity v tomto eh, ohledu a rovněž bych rád poděkoval za těch 12 milionů, které byly vyčleněny epidemie cholery ještě větším neštěstím, než bylo samotné zemětřesení. Vážená paní komisařko, děkuji vám. Děkujeme. Pane Rinaldi, jedna minuta. Kolegy, signora komisária, prima l'epicentro di un terribile terremoto esattamente nel punto più povero. E- Nejprve tady došlo k obrovskému zemětřesení, zároveň v jedné z nejchudších, oblast, nejchudších oblastí v této zóně. A kromě toho teď došlo k další katastrofě. Ale nejde jenom o takovýto osud, eh, chcete-li, ale jde o víc. V podstatě nevíme ani, kde začít s naší pomocí. Vidíme, že tito lidé mm, žijí v zemi, kde eh, státní zpráva není schopná se vyrovnat s touto katastrofou. Není tady kapacita, není tady koordinace, ani pokud je o mezinárodní pomoc. A v loňském roce v červnu já jsem navštívil zemi s parlamentní delegací a bylo jasné, že situace je eh, chaotická, byly vybudovány tábory pro ty, kteří ztratili domovy a teď se šíří cholera. Samozřejmě komise dělá všechno, co může a musí, ale musíme dělat více, abychom pomohli Haiti. A opravdu nám nic jiného nezbývá, než poskytnout politickou i jinou pomoc. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. To je tragédie, která se nedá ani popsat. Když došlo k zemětřesení, mezinárodní společenství se do toho pustilo s vervou. Byly tam vojenské helikoptéry, které se pokoušeli odklidit trosky, ale ti to všichni zmizeli, už tam nikdo není. A Pořád jsou tam ještě ruiny, které blokují silnice, není možné se dostat na mnoha místa. Komisařka Georgieva se snaží velice proto, aby koordinovala tuto činnost. Proč k tomu došlo? Proč ti to všichni, včetně prezidenta Clintona, který se tam najednou objevil v lednu a pak zase zmizel? Proč všichni zmizeli? Proč zmizeli OSN? zmizí také Evropská unie. To je přece neakceptovatelné. Potřebujeme tam zpět mezinárodní společenství na stejné úrovni, na jaké pracovalo dříve, tak, aby běžní hajťané byli depolitizováni, aby nebyli zataženi do těch nesmyslných šarvátek v hlavním městě. Děkuji a teď se můžete přihlásit o slovo. Paní Záborská, děkuji. Děkuji paní komisařko, děkuji za předložení zprávy o aktuální situaci na Haiti. To, že na Haiti vykupne další epidemie, se dalo očekávat. Od začátku roku, od zemětřesení, jsme eh, tvrdě pracovali, ale práce bohužel nepokročila ku předu tak, jak jsme si přáli. Často jsme se vymlouvali na situaci, která byla na Haiti před zemětřesením. Určitě by nám ale pomohlo, kdyby na Haiti byl funkční stát, ale to tak není. A než tam nějaký takový bude, bude to ještě dlouho trvat. Je to běh na dlouhou trať. Teď musíme něco dělat naléhavě, protože riskujeme, že tam vzniknou další epidemie a vypukne násilí. Paní komisařko, opravdu je nutné do Bruselu koncentrovat největší zdravotnické odborníky, aby eh, aby um, připravili nějaký plán pro Haiti. Je třeba také řešit bezpečnostní otázku, finanční otázku, ale zejména zdravotní situaci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Dovolte, abych eh, vám na úvod také poděkoval za vynikající práci, kterou odvádíte nejenom v případě Haiti, ale také v případě Pákistánu. A vím, že vy budete vždycky na místě, pokud vás bude zapotřebí. Hovoříme zde o obrovské katastrofě, hovoříme již o více než tisícovce obětí, mnoho, mnohých dalších infikovaných uh, lidech a epidemie se dále šíří. Ale zdá se, že finanční prostředky nestačí. To je stále jasnější. Je jasné, že potřebujeme nové zdroje finanční financování. Potřebujeme nějakou radikální změnu. A samozřejmě tím bychom mohli lépe reagovat na humanitární potřeby. Takže já jsem se chtěla zeptat, co můžeme dělat, paní komisařko, proto abychom nezopakovali situaci, kdy lidé eh, prostě onemocní, protože se k ním nedostala pomoc včas. Děkuji. Ja, dank u wel, de voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Dnes jsem informoval, byl informován nizozemskou humanitární společností, která na Haiti už působí dlouho a ta potvrdila ten smutný obrázek, který realisticky načrtla Evropská komise. A tato humanitární organizace mi řekla, že také plně spolehá na dárce EU, na dárcovce. K konferenci se totiž přislíbila velká částka, ale reálně dorazila jenom malá. A nyní je nějaký příslip z OSN, ale ty peníze ještě nedorazily. Takže já doufám, že Evropská unie udělá něco pro to, aby peníze skutečně dorazily, protože ta situace je tak akutní, tak strašná. Co je akutní, co je důležité, prevence, čistá pitná voda a já doufám, že Evropská unie se skutečně zasadí o to, aby tam mm, na Haiti byly dobré zdroje pitné vody, aby se Eh, vykopali nové studny a že zajistí eh, náležitou zdravotní péči. A já chci, aby evropské orgány skutečně eh, intenzivně zareagovaly. Pan z Lastra, minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Rád bych poblahopřál komisařce za veškeré úsilí, které věnuje situaci na Haiti. Ovšem, myslím si, že bychom měli udělat ještě více a mobilizovat další zdroje. Potřebujeme rozsáhlou mezinárodní přítomnost i přesto, že zde máme problém s mobilizací finančních prostředků ve stávající ekonomické situaci. Samozřejmě, že z těchto humanitárních důvodů bychom opravdu měli udělat vše pro to, aby zdroje byly k dispozici, abychom bránili místní populaci proti této nemoci, měli bychom poskytnout přístup k pitné vodě. Všechno toto je důležité, potřebujeme rozsáhlé úsilí nejenom ze strany Evropské komise, ale všech členských států. Děkujeme, pan Takula, jedna minuta. Arvoisa puhemies, haluan myös alkuun kiittää komission edustajaa. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat paní komisařce georgievové za odvedenou práci. Je velice důležité, aby Evropská unie byla na místě, aby byla viditelná při pomoci v, na Haiti. To je velice důležité musíme se také přiblížit obyvatelům Haiti. Máme určitou zodpovědnost i za ně, protože oni velice utrpěli už po zemětřesení a teď je zasahla další rána, cholera. Pokud eh, tam chceme poslat více peněz, tak je důležité, aby se tam opravdu dostali rychle. Existuje mnoho humanitárních organizací, které již odvedly vynikající práci a otevřely kanály, kterými je možné posílat pomoc. A já doufám, že komise bude moci také využívat eh, kanály těchto organizací, uznávaných organizací, které již pracují na místě velmi dobře, tak aby se pomoc dostala na místo co nejrychleji a výsledky byly co nejlepší. Děkuji a konečně paní Georgieva má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za vaše zapojení do diskuse eh, o tématu, které bohužel jen tak rychle nezmizí. Nebude to jednoduchá krize. Máme už některé odhady týkající se rozsahu problému, v následujících měsících máme odhady našich vlastních expertů a já velice souhlasím se všemi, kteří říkají, že bychom měli používat odborné znalosti, které má Evropské centrum kontrol nemocí. Ten odhad je někde mezi půl milionem a 750 e, tisíci lidmi, než, e, které, tedy budou nakaženi, než e, epidemie pomine. Podobné odhady jsou odhady americké organizace, eh, také odhad, to odhaduje na zhruba půl milionu osob, takže všichni, kteří hovořili o okamžité mobilizaci a o okamžité nutnosti pomáhat, teď mají pravdu. Dovolte mi, abych tomu řekla několik. Za prvé, jak můžeme nejlépe pomoci? nastal okamžik, kdy se musíme zapojit s partnerskými organizacemi, abychom jim okamžitě dali k dispozici zdroje, aby oni mohli jednat. Také bychom měli apelovat na členské státy, aby poskytovali materiální pomoc. Od čtvrtka, kdy jsem vystupovala před zástupci členských států, už začíná proudit pomoc, ale potřebujeme více potřebujeme více personálu, zařízení na čištění vody, jako jsou tablety a tak dále, a také podporu osvětové kampaně, a už o tom někteří z vás hovořili na Haiti panuje obrovské nedorozumění o této nemoci a o tom, jak ji nejlépe léčit. A lidé umírají zcela zbytečně, protože se bojí jít do zdravotnických středisek, bojí se, že právě tam můžou se nakazit touto nemocí a ne naopak, že ji tam mohou vyléčit. Několik řečníků zmínilo o přislíbených penězích a e, o tom, co se děje s obnovou Haiti. E, slib komise byl naplněn. My jsme slíbili 460 milionů a to opravdu se dostalo na místo včas, tak jak jsme to slíbili. Vysoká představitelka Kathy Ashton a komisař Balks budou společně se členskými státy bilancovat, jak se stojíme pokud jde o vynakládané prostředky. A mohu vás ujistit o tom, že to budeme brát velice vážně, protože v sázce je také pověst mezinárodního společenství a to ve velmi obtížném okamžiku. A za třetí, moje třetí připomínka, také velice důležitá věc, je tady určité omezení absorpční kapacity na Haiti. Já myslím, že už jsem s vámi eh, některými o tom mluvila. Když jsem se poprvé dostala na Haiti, tak jsem si říkala, ta katastrofa byla sice strašná, ale nebyl to nejhorší problém Haiti. Největší problém Haiti je to, že tam prostě nefunguje stát, není to rozvinutá země, prostě není tam rozvoj, což znamená mimo jiné, že tam nefunguje zdravotnictví. V táborech jsem viděla lidi, kteří stáli frontu k doktorovi, ne proto, že by byli nemocní, ale protože nikdy neviděli doktora. Takže se na něho chtěli podívat, chtěli využít toho, že tam nějakého mají v táboře. Je to prostě totální nedostatek kapacit řešení eh, státu a to všechno komplikuje celou epidemii. Například stále bojujeme s tím, abychom přiměli vládu, aby povolila nějaká místa na skladování mrtvých těl, protože samozřejmě jinak, když je nebudete řádně skladovat, tak se bude epidemie eh, šířit, nebo latriny, sanitární zařízení eh, není dostatečné, takže musíme stále zdůrazňovat, že problémy Haiti se neřeší lehce. Proč? Protože v jádru problému je obrovská zaostalost, zaostalost v řádu desetiletí a nefunkční stát. Někdo se tady ptal na volby, jestli by volby měly stále proběhnout. Haitské orgány dávají přednost tomu držet se stanoveného harmonogramu. Já sama jsem tam hm, teď nebyla, ale myslím, že zrušení nebo odklad voleb by mohlo tu již obtížnou situaci ještě zkomplikovat. Takže možná na tom něco je, aby se volby konaly. Ale jak říkám, to se opírá o něco, co jsem spíše zaslechla, než bych to měla z první ruky. A za čtvrté, apelovali jste na nás, abychom byli přímo zapojeni jako komise a opravdu to tak udělala Baronka Samosová Mimochodem, eh, pravděpodobně již zítra dorazí na Haiti, já se tam také chystám, protože v této fázi je třeba mobilizovat, dobře koordinovat a upřímně řečeno také nějak dát naději jak Haitianům, tak našim vlastním lidem. Naši vlastní lidé opravdu bojují s obtížnou situací, jsou v místech, kde hajčtí zdravotníci prostě utečou, protože se bojí epidemie a čili naši zaměstnanci tam musí potom čelit obrovskému přílivu případů. Takže tam musíme být přítomní, musíme zachovat klid, měli bychom se pokusit dát lidem větší naději. Někdo hovořil o tom, že hajťané jsou velice odolní. To je pravda, jsou a zasluhují si veškerou naši pomoc v tomto obtížném okamžiku. Děkuji vám. Děkujeme. Děkujeme, paní komisařko. Tím končíme tuto část naší rozpravy, která se dotýkala naléhavé pomoci Haiti. Milí kolegové, kolegyně, následuje